Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítám vás na našem zasedání, které bude probíhat dnes odpoledne a zítra dopoledne a odpoledne. Je to naše poslední zasedání před prázdninami. Setkáme se poté opět až na konci srpna. Opět tady všechny ještě jednou vítám. Upozorňuji, že toto zasedání je webstreamované, to už jistě znáte z jiných zasedání. A e, zeptám se, jestli mohu e, považovat pořad jednání za přijatý. Paní Steeler, myslím, chtěla něco říct, pokud jde o načasování jejího příspěvku, takže možná, že tím ještě zahýbeme, ale e, uvidíme, jestli to půjde. Takže e, dávejte pozor, jestli se to ještě změní. Takže schůze je webstreamovaná. Rovněž eh, v dokumentaci najdete nejnovější verze dokumentů. Měly by být před vámi nebo jsou kopie vzadu v sále. A také připomínám, že zítra ráno, eh, nebo zítra odpoledne, pardon, se setkáme s náměstkem polského ministra. Eh, ten přijde ve 4 hodiny 30 minut. Doufám, že všichni budete přítomní. A e, poprvé jsme také dostali zprávu od předsednictví, která je zvláštní přílohou našeho biletinu e, a je k dispozici i v polštině. Opět najdete v předsálí. Máme zde také kopii zápisu z 24. 20. až 26. května 2011. Pokud nám nikdo nedá žádné připomínky do zítra, do skončení schůze odpoledne. Budu předpokládat, že toto je schváleno. Takže tím se dostáváme k, teli, k velice důležitému tématu z vlastní iniciativy, konkrétně modernizace zadávání veřejných zakázek. Jak všichni víte, na toto proběhlo už veřejné řiš, ři, eh, slyšení a máme eh, návrh zprávy od paní Rüle, paní zpravodajky z našeho výboru která představí svůj názor. Poté intervence od stínových zpravodajů pan Engel z EPP, paní Fanil z S plus D, pan Kreutzmann z ALDE, já za EKR, pan Diong tu myslím není a pan Salby taky ne. A poté paní Esther Schmidt za komisi a ta bude na tyto připomínky reagovat. Takže nebudeme se zdržovat. Rád předávám slovo Heide Rühle. Děkuji mnohokrát. Eh, nejprve mi dovolte, abych učinila dvě technické poznámky. Za prvé bych vás požádala, budete-li pracovat s německou verzí, abyste dbali na to, že je nová verze na internetu. Měli jsme určité problémy eh, s překladem a ten musel být z části přepracován. Já jsem v pátek odpoledne předložila pozměňovací návrhy, a když jsem přišla k 21 článkům, které musely být přepracovány, rozhodlo se, že se to bude celé nově překládat a teď máte správný překlad k dispozici na internetu a budu muset se podívat, jak vypadá francouzský překlad, abych si byla jistá. Originální verze byla angličtina, v první části a Němčina v druhé části. Já jsem to tak udělala zcela vědomě, protože angličtina umožňuje eh, vyjádřit se stručněji. To je první předběžná poznámka. A druhá poznámka pro všechny, kteří chtějí podat pozměňovací návrhy, prosím pěkně, spojte se se mnou. Měli jsme velice konstruktivní setkání se stínovými zpravodaji, který, které jsem informovala o mých změněných podměňovacích návrzích. 6 tisíc znaků není samozřejmě mnoho, když chceme reagovat na celou zelenou knihu. Proto ve druhém návrhu se eh, zapracovala celé nové pasáže, které v té první verzi přišly zkrátka, například celá oblast korupce, přístup k trhu, eh, to bylo dosaženo jako, eh, do, doručeno jako pátá část a jako šestá část komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek, které je pro mě nesmírně důležité. Jinak se myslím, že celý návrh je jednoznačnější, protože jsem měla víc místa a protože mezi tím jsem se také účastnila slyšení s komisí, je pro mě strašně důležité a také jsem to ještě doplnila a je to také v mých vysvětlujících prohlášeních, že zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek potřebujeme dialog mezi zadavateli a nabiziteli. A pakliže E, soukromý pořizovatel získává produkty na trhu, je samozřejmé, že má znalosti o trhu a že sbírá tyto znalosti, než získává produkt a než tedy vypíše veřejné řízení. No, když hovoříte se zadavateli, někteří se domnívají, že není povolené, aby dělali předem před výpisem veřejného řízení průzkum trhu. A proto pro mě bylo důležité ještě jednou to ozřejmit v rámci dialogu mezi pořizovateli veřejných zakázek a situací na trhu. A tímto způsobem je to také v textu zapracováno. Potom v pozměňovací pasáži je také důležitá část a to jsou mezní hodnoty. Víte, že e, tady je poměrně velký střed, který nás bude ještě dlouho doprovázet, zda máme mezní hodnoty zvýšit nebo ne. A to je, nakrme, to je podloženo čísly, která se objevují například ve studii komise, že ne, jenom 1,6 zadávání veřejných zakázek probíhá v přeshraničním rámci. Teď, co se týče absolutních eh, čísel, tak je to 3,5 celkového objemu. To jsou samozřejmě velice nízké hodnoty, ale když to srovnáváme s tím, že zadání veřejné zakázky v rámci celé Evropy stojí minimálně 25 tisíc eur dodatečně, samozřejmě celá řada pořizovatelů, kteří jsou na té spodní hranici, se diví, proč by to mělo být teď vypsáno na evropské úrovni. Tuto diskuzi budeme jistě vést i nadále. Já jsem eh, to ještě přesně nedefinovala, nejbrž jsem vyzvala komisi, aby nám poskytla více informací k této otázce, abychom, o tom, abychom k tomu mohli eh, popracovat, protože v současné době máme příliš málo informací, zejména co se týká malých a středně velkých podniků. A máme tady ještě druhý bod, kde existují nejasnosti, a to je celá oblast joint procurement, to znamená spojování pořizovatelů. Jednáli se o malé pořizovatele či zadavatele, kteří prostě mají málo takových zakázek v rámci celé Evropy, zase na druhé straně, kdyby prostě šlo o slučování mnoho zakázek, obávají se, že by přišli zkrátka, to znamená Joint Procurement and Aggregation on Demand, Tady je třeba ještě získávat zkušenosti. Tady například Velká Británie je dál než celá řada dalších zadavatelů a je třeba se podívat, co bychom mohli navrhnout v této oblasti. Tady já zatím ještě nemám žádný předpojatý názor předem definovaný. Také jsem chtěla dodatečně říci, že v první verzi ještě nebyla otázka standardu, ale téma standardy už jsme vlastně pojednávali v mé první zprávě v minulém roce. Proto jsem to eh, tam velmi zestručnila v té krátké verzi, ale teď jsem tam dodala něco a chcete-li mít všichni tu druhou verzi, eh, která obsahuje také mé pozměňovací návrhy, tak vám ji velice ráda mohlo zaslat, abyste zjistili, co tam bylo dodatečně přidáno. Zásadně k mé zprávě, myslím si, že nejdůležitější poselství je to poselství, které zaznělo také na setkání s komisí a také ve stanovisku k zelené knize. Potřebujeme zjednodušení pravidel zjednodušení, transparentnost zadávání veřejných zakázek a také jasnější právní formulace. Myslím si, že to je nesmírně důležité a to nám pomůže dosáhnout našeho druhého cíle a to je, aby veřejné zadávání zakázek, zejména v době, kde se nacházíme v hospodářské krizi. Toto zadávání veřejných zakázek bylo strategicky využíváno k tomu, aby se podnítila ekonomika. To je opravdu... Je pro mě důležitý tento druhý bod, a sice eh, strategický význam zadávání veřejných zacházek, aby i v dobách hospodářské krize jsme mohli poskytovat podněty pro inovace a pro trvale udržitelný rozvoj, jakož i samozřejmě pro posílení sociální soudržnosti. Nejdůležitější bod, který nám pomůže toho dosáhnout, je jistě zjednodušení pravidel a větší flexibilita. Kromě toho samozřejmě existují také nástroje, jejichž používání má která nám umožní zjednodušit toto celé například když se jedná o poskytování eh, záruk, to znamená transparentnost, ale také možnost nabídek variant které by měly být posíleny, čili je tady celá řada možností. A v neposlední řadě bych ráda zmínila ještě další bod, o kterém bychom měli také diskutovat. Podle mého názoru je výklad na evropské úrovni toho, co se týče technických specifikací a funkčních požadavků příliš zúžený, eh, protože se tady odkazuje pouze na produkt jako takový, ale nikoliv na výrobní metodu. Když ale chci vyžadovat inovativní produkty či usiluji o trvale udržitelný rozvoj, v první řadě se jedná o výrobní metodu, protože trvale udržitelný produkt se pozná podle způsobu výroby, ku příkladu regenerativní energie, které jsou, se vyrábějí jinak než konvenční energie. A to se pozná už pro, při výrobní metodě. A v současné době máme například tři soudní procesy ve Švédsku, kde se jedná o masové výrobky a o otázku správného chovu zvířat za dobrých podmínek. A já bych tedy ráda tady vyjasnila, že výrobní metoda musí mít stejnou hodnotu jako konečný produkt, ale rá, zároveň bych také ráda vyjasnila, že to neznamená, že odkaz na předmět zakázky by tím způsobem byl nějakým způsobem oslaben, protože se domnívám, že jasný odkaz Eh, na předmět zakázky je důležitý, chceme-li potírat korupci a podplácení. A proto musí být zaručeno obé. A nyní už se dostávám k poslednímu bodu Eh, také jsem sem zapracovala téma korupce a domnívám se, že už tady existují jasná pravidla a zastávám názor, že co se týče například otázky dumpingu a neférové, nekalé soutěže, že tady už existují jasná pravidla, měly by být jenom jasněji veřejným zadavatelům být vysvětleny. Například tady jeden problém, který jsme již dlouho řešili, například příplatek pro čínskou státní firmu v Polsku, by býval mohl být možný, kdyby se bývalo dohodlo na tom, že dumpingové ceny nedostanou příplatek, protože potom tady prostě byly rozdíly v nízké kalkulaci ze strany polské vlády kann heute schon geregelt werden. Něco takového může být upraveno již dnes, na to nepotřebujeme žádné dodatečné nástroje, ale nástroje, které máme k dispozici, musí být skutečně také dostatečným způsobem všem účastníkům vysvětleny. Děkujeme eh, mnohokrát za tuto velice jasnou informaci. Nyní tedy stínoví zpravodajové a samozřejmě kdokoliv další, kdo chce přispět do diskuze. Nejprve prosím pan Enkl. Euh, Pane předsedo, není to příliš složité Mm, vlastně číst tuto zprávu, protože paní zpravodajka pracuje v jasném duchu, tak jak to ukázala již při zpracování zprávy v minulém roce a my se skutečně přičlenujeme k tomuto způsobu práce, která velice usnadňuje proces nacházení těch základních bodů, které jsou předmětem zprávy. K těmto zásadním bodům, které jsou bezpečnost právní, zjednodušení v oblasti legislativy a rovněž také to, čemu se ve špatné francouzštině říká e-procurement, to znamená elektronické zadávání veřejných zakázek. Skupina EPP sdílí argumentaci obsaženou v této zprávě a včera vlastně jsme to potvrdili na naší schůzce. Tři možná body bych tady rád poznamenal, kde bychom navrhli určité pozměňovací návrhy, ale předpokládám, že e, po té, co jsme vlastně spolu hovořili s paní zpravodajkou ve Štrasburku minulý týden, e, tak jistě můžeme snadno dospět k dohodě. Co se týče poskytování e, koncesí k poskytování služeb, já si stále ještě myslím, že dokonce i eh, když prostě eh, tady budou nějaké změny těch, kteří nejsou sice komisaři, ale zaměstnanci komise a mají urgentní potřebu vidět novou legislativu v tomto tématu, tak postulát, který my jsme tady formulovali před rokem, nebyl vlastně naplněn. Protože když jsme hovořili o fungování eh, vnitřního trhu, bylo by třeba, abychom to formulovali úplně stejným způsobem dnes, jako jsme to dělali před rokem. A to je důvod, proč aktéři na komisi, kteří nejsou komisaři, si prostě eh, snaží nám vnutit dodatečnou legislativu eh, v oblasti poskytování služeb, proti níž se parlament vyslovil již velice dávno protože to nepovažujeme za nutné. A co se týče kritérií nejvýhodnějších a nejúspornějších vypisování veřejných zakázek. Souhlasím co do zásad paní Rude, ale myslím si, že spíše bychom mohli trošku vylepšit něco ve formulaci, ne v té podstatě jako takové. Protože tak trochu mm, si nedovedu představit evropské legislativce nejenom kvůli této zprávě, ale vůbec i posléze, kteří by se kompletně zřekli kritérií, eh, že budou brát jenom tu nejméně drahou nabídku. Já si myslím, že toto by nemělo být jenom jediný spolu určujícím či tím určujícím kritériem. Měli bychom toto kritérium nahradit ten, eh, abych, a měli bychom to nazvat nejvýhodnější nabídkou. Nikoliv tou nejlevnější, ale nejvýhodnější, nikoli v tou nejméně drahou, ale nejvýhodnější nabídkou. A co se týče potírání korupce, no, já mám určitou tendenci domnívat se, eh, že prostě korupce se bude šířit i nadále. Ale tvářit se jako že bychom tady mm, docílili něco ve prospěch někoho druhého na úkor někoho prvního, to nevadí. To mi přijde jako přílišné zjednodušování věci. To musíme ještě uvidět, eh, pardon, ještě musíme vidět, jakým způsobem bychom mohli upravit tuto pasáž. Já nejsem proti vyjednávání, a jistě nechci vyprázdňovat eh, jaksi toto téma či jeho obsah A abych tedy skončil. No, já bych řekl normálně, ale víme od začátku, že bychom mohli tady možná přidat něco k elektronizaci zadávání veřejných zakázek, ale k tomu bude zapotřebí i jiných opatření. Ale já jsem si jist, že dospějeme k dobré dohodě nad dobrým textem. Děkuji. Uh, Děkuji, Děkuji, pane předsedající eh, Já bych také ráda poblahopřála paní zpravodajce za její práci, který přesně tak, jak řekl můj předřečník, ve stejné, ve stejné linii toho, na čem jsme pracovali již minulý rok, takže tady není žádné velké eh, překvapení. Myslím si, že tato zpráva Eh, postupuje v ose priorit, eh, které zveřejnila komise, to znamená cíl zjednodušení, které je absolutně nezbytné a je také, tak jak jste na to poukázala, používání veřejných zakázek ve prospěch odvětvových politik eh, v rámci strategie 2020. Sdílím naprosto vizi mého kolegy, pana Engelse, týkající se lepšího designu. Myslím si, že skutečně je důležité najít vhodné formulace. Protože skutečně nelíbí se nám říci, že určujícím kritériem bude ta nejméně drahá zakázka. Mm, možná ta nejvýhodnější ekonomická nabídka, protože když se to formuluje v rámci zadávání veřejných zakázek, člověk musí, je člověk vždycky povinen odůvodňovat, proč ji vybírá, protože tady podle té formulace by to znamenalo vzít skutečně jenom to, co bylo nejméně drahé, ale myslím, že tady by to mohlo být změněno a neměl by to být žádný problém. Co se týče bodu, kde my jako SAD bychom doporučili určité změny, tak jak jsem na to upozornila minulý týden, je, jsou sociální aspekty eh, v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména eh, když se to týká také účasti zahraničních podniků, které přicházejí a které možná nevědí přesně, neznají přesně právo, eh, které panuje v té které zemi. Například práva dotyčných pracujících na trhu v oblasti veřejných zakázek máme celou řadu malých a středně velkých podniků a já si myslím, že tady je třeba těmto podnikům také velice dobře vysvětlit, jaká mají tyto podniky práva a také jaké povinnosti mají subdodavatele. A, a, čili sdílení odpovědnosti se mi jeví být velice zásadní. A potom také to, co Heidi tady ještě jednou potrhla, problém, který se vyskytl, se kterým musí se eh, teďka eh, vypořádat Polsko, týká se to toho čínského podniku nebo vůbec čínských trhů. Uvidíme, jak postupovat také v ohledu mm, zakázek týkající se mimo evropských podniků. A teď, jak bychom mohli zlepšit další věci. Myslím si, že vy jste hovořila o metodě výrobní já chápu, eh, že tady narážíte zřejmě na férový obchod, že? Na spravedlivý obchod. A já bych možná doplnila malý bodík o tom kritériu mm, férového obchodu, což je důležité jak pro občany, tak pro životní prostředí a pro společnost jako takovou. Další bod, eh, který eh, o který nás prosili malé a středně velké podniky, když jsme s nimi eh, konzultovali otázky zadávání veřejných zakázek, je zachování inovačních aspektů v rámci zadávání veřejných zakázek kde skutečně malé a středně velké podniky mají velkou roli. Samozřejmě je třeba, aby tady byla transparentnost, ale musí tady být také zachování důvěrnosti, aby malé a středně velké podniky mohly uchovat své inovace, které jim umožňují zachování jejich hospodář, jejich uh, konkurenceschopnosti. Možná Mm, že některé další skupiny, naš, některé další, někteří další členové eh, v naší politické straně si myslí, že tady máme určitá práva, kde potřebujeme určité vyjasnění v oblasti legislativy, jako například v Polsko, které nemá dostatečně po pokrokovou legislativu eh, v oblasti poskytování koncesí a tady je tedy určité nebezpečí. Takže možná by nebylo negativní, kdyby komise mohla vypracovat nějaký text v tomto ohledu. Děkuji mnohokrát. Všechny pozměňovací návrhy budou jistě vítané a jistě o nich budeme moci diskutovat s paní zpravodajkou. Děkuji. Děkuji, teď pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Gratuluji paní Rile k výbornému návrhu zprávy. E, jsem velice rád, že zmiňujete hlavně ten duch spolupráce. E, pokud jde o e, veřejné zakázky, jedná se o důležitý příspěvek k dobré konkurenceschopnosti a spolupráci na vnitřním trhu. Směrnice byly schváleny teprve v roce 2004, takže je samozřejmě záležitost času, než se všichni nastaví na nová pravidla. Eh, samozřejmě tyto směrnice ovšem musíme podporovat. Eh, všechny procesy veřejných zakázek by se v Evropě měly zjednodušit. Eh, důležitou roli přitom bude hrát elektronizace celého systému. Také samozřejmě zdůrazňuji procesy i vzájemného hodnocení Eh, což jednoznačně přispívá k transparenci, nediskrimina- ne- nediskriminaci a se- eh, zezdravení celého procesu zadávání veřejných zakázek. Pokud jde o rozdělování eh, veřejných zakázek, nesmíme dopustit omezení možnosti přidělování veřejných zakázek jednotlivým subjektům a musíme proto dobře stanovit kritéria pro Eh, vzájemnou spolupráci. Vítám rovněž to, že eh, tato zpráva přispívá i k eh, všeobecným politickým cílům. Celá to téma přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce je, myslím, správná cesta vpřed. Vidíme to zejména v Německu v, eh, samozřejmě v jiných členských státech je situace jiná. Nicméně uh, už na videokonferenci bylo zmíněno paní Rühle, že standardně bývá přijímána ta nejlevnější zakázka bez ohledu na to, co to znamená do budoucna, um, bez ohledu na to, zda ten proces je poté jasný a transparentní. Uh, zkrátka někde musí být jasně napsáno, jak celý proces má probíhat. A to tak doteď není. V, z praxe vím, že například, když jsme e, zadávali zakázku pokrývačům, e, tak se často stávalo, že e, práce byla provedena, ale když jsme chtěli opravy, tak to trvalo věčně. A podobné příklady můžeme najít i jinde. Samozřejmě výhodnější nabídka by byla eh, dát zakázku firmě, která například sedí hned, hned eh, vedle dané nemovitosti eh, a která by byla tím pádem dostupnější pro případné reklamace a opravy. A toto jsou přesně takové podmínky, které musí jednotlivá, jednotlivá města, jednotlivé obce zohledňovat při zadávání veřejných zakázek. Poté také musíme zohlednit celý cyklus zadávání zakázek, Samozřejmě eh, je nutné eh, cílit zejména na standardizované produkty, což ale je, myslím, dáno předem. Eh, pokud jde o celý legislativní rámec, musí pravidla, která stanovíme, být aktuálně platná. Zejména s důrazem na udržitelnost, jak říkala paní Rile, výrobního procesu, protože i toto velice úzce souvisí s naplněním kritérií veřejné zakázky, která musí být zcela dohledatelná. Jinak se otevírají dveře korupci, a to není v zájmu nikoho. Samozřejmě v některých státech je situace v této oblasti eh, jiná a různí se to v Evropské unii. Eh, v podstatě lze říci, že to eh, zvyšuje jedině byrokratické náklady na celý proces, který kdyby se transparentnil, tak tyto náklady sníží. Eh, dámy a pánové, je to ožehavé téma, musíme ještě zvážit, jak to uděláme. Samozřejmě musíme mít přehled trhu, tak abychom mohli zadat zakázku no, opravdu té, nejví, té, to, té nejvýhodnější nabídce. Jeden příklad. Zadávali jsme opravu kanálového potrubí a e, dostali jsme jednu nabídku e, v tom smyslu, že to kanálové vedení bude položeno jinudy a bude to výhodnější, ale e, problém byl v tom, samozřejmě byl to, byl to jiný koncept, ale v podstatě jde o to, máme zakázku, mluvíme s, s jednotlivými firmami, které nám nabízejí řešení, ale samozřejmě všechny tyto nápady, když někdo přijde s úplně novým nápadem, tak by bylo férové říci tento nový nápad i ostatním stranám. E, protože pouze pokud srovnáváme podobnou věc, můžeme hledat opravdu nejvýhodnější nabídku. A e, samozřejmě pokud někdo má, e, někdo má dobrý nápad, a sdělí se všem ostatním, tak už přestává být konkurenční výhodou. Takže paní Rie, máte pravdu, eh, důležité je informovat, ale všechno má, všechno má své omezení. Zkrátka hledáme nejvýhodnější nabídku, eh, každý, kdo dělá věci složitěji, než je tržní standard, se časem poučí a začne je dělat nakonec jednodušeji. Takže to je to duševní vlastnictví, které bychom do tohoto procesu také měli zakomponovat. E, ještě mám jednu poznámku. E, při vypisování zakázek e, se ukázalo, že se v Evropě sledují hlavně náklady, ale také celkově nejnižší ceny. Myslím si, že váš návrh je proto velice dobrý sledovat výsledky celého procesu a je to jednoznačně věc, o které bychom měli dále diskutovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Kroj. Děkuji, pane Krojcmane. Teď tedy eh, je řada eh, na mě přeji. Já jsem stínový eh, zpravodaj a potom dám slovo dalším kolegům. Pouze bych chtěl, chtěl připojit k těm, kteří již poděkovali Heidi Rühle. Myslím si, že to je skutečně skvělá zpráva a e, já bych chtěl k ní e, říct pouze dvě věci, které jsou významné pro náš výbor. Za prvé, jedná se o evoluční zprávu, protože Heidi už vypracovala jednu zprávu loni a teď se tady objevují ty společ, za společná témata. Co se týče angažovanosti našeho výboru a toho, co náš výbor již udělal, myslím si, že to všechno velice pozbutivé. Podíváte-li se na reakci komise, na ten dotazník, e, který jakousi připravil na jejich vlastní práci, tak si všimnete, že velice Velice se to přibližuje k tomu, co identifikovala paní eh, Rýle a také to odpovídá tomu, co nám říká trh. Myslím si, že to by nás mělo velice povzbudit. Za druhé bych chtěl říci, že eh, to, o čem ostatně hovořili všichni kolegové, eh, o té potřebě mít zjednodušený proces, který by ale neznamenal, že nebudeme dostatečnou právní jistotu. Eh, to znamená mít určitou rovnováhu zajištěnou, která bude znamenat, že ten proces bude méně preskriptivní, méně byrokratický a to jsou věci, které myslím si, že bychom mohli udělat, ale současně potřeba mít rámec, který bude naprosto jasně eh, eh, zajišťovat to, že se jedná o velice konkurenční prostředí, konkurenční postupy. Myslím si, že ty oblasti, které jsou velice důležité, a o tom jsme hovořili například o těch zelených kritériích pro veřejné zakázky nebo ty výrobní eh, procesy, které jsou zelené, to jsou věci, které musí být založeny na objektivních kritériích, které jsou součástí dané soutěže. A myslím si, že to souvisí s tím, co tento výbor dělá v oblasti norem a standardů, protože se snažíme tyto dvě eh, věci integrovat. Druhá poznámka, kterou bych chtěl učinit, o které Heidi nehovořila, a to je věc, která je potenciálně více kontroverzní, ale přesto o ní chci hovořit. A to je vlastně logika eh, zjednodušené postupu na bázi těch prahových hodnot. Myslím si, že náklady související s přípravou takovýchto veřejných soutěží, eh, tak aby odpovídaly tomu plnému podpisu a eh, postupu a také hodnota eh, toho všeho v podstatě nezajišťuje dobré perspektivy pro ty, kteří se toho zúčastní, protože velice často to působí odrazujícím způsobem. Někteří hovoří o tom, že toto by vedlo k menší konkurenceschopnosti, ale já si nemyslím, že tomu tak je, protože jsme teď v, jiné, v jiném období, co se týče nástrojů a technologií, které máme k dispozici, to znamená pro ty, kteří se pohybují v těch veřejných zakázkách. Um, a myslím si, že je potřeba eh, potvrdit, že i ty veřejné soutěže, které nepodléhají těm plným postupům, přesto musí odpovídat principům transparentnosti a nediskriminace. V současné době mnoho úřadů e, využívá internet, internet k tomu, aby e, zveřejňoval tyto e, soutěže a v mnoha případech, které jsou pod tou prahovou hodnotou, tak jak jsou publikovány v tom oficiálním věstníku. Tak tady si myslím, že by mělo být možné Eh, udělat určitý eh, kompromis mezi zvyšováním těchto Prahu, ale současně by tyto věci měly být propojeny na společnou evropskou databázi pro ty menší soutěže. Tato databáze by byla velice snadno dostupná a neznamená by takovou byrokratickou zátěž pro malé a středně velké podniky. Myslím si, že pochopitelně to jsou také značné povinnosti v rámci světového obchodu, ale eh, myslím si, že i v tomto období je potřeba se na to dívat i z tohoto úhlu. Vím, že moji kolegové budou mručet, až to řeknu, ale Vzhledem k tomu, že já skutečně eh, podporuji to inovativní, ty inovativní veřejné eh, zakázky od roku 2006 až 2007, tak pochopitelně by vás zklamalo, kdybych i na půdě tohoto výboru se nezměnil o tom, o čem se chci zmínit. Paní Rýle již hovořila o některých aspektech toho, o čem chci hovořit a v současné době teď jsme svědky toho, jakým způsobem toto všechno integruje do toho mainstreamového eh, veřejného, do těch veřejných zakázek. Myslím si, že eh, navrhnu eh, asi dva pozměňovací návrhy, které toto zdůrazní, což jsou ty věci, které souvisejí s tím předkonkurenčním eh, stádiem, kdy půjde o vyvinutí myšlenky takzvaných inteligentních spotřebitelů a to všechno se potom promítne i do možností malých a středně velkých podniků. Já se velice těším na spolupráci s Heidi a jak jsem ji řekl, já budu předkládat k tomu asi dva pozměňovací návrhy. Tolik tedy ode mě. Eh, myslím si, že teď již nemáme moc času, ale přesto si myslím, že by všichni kolegové měli dostat možnost, protože jsme pod určitým tlakem ze strany komise, protože komise chce uh, aby vyšly tyto návrhy a proto budeme muset k této věci hlasovat brzo po prázdninách a proto skutečně je potřeba, abychom tyto věci prodiskutovali už teď, ale byl bych velice rád, kdybyste hovořili stručně, abyste neopakovali to, co zde již bylo řečeno. Mám pana Maria, pana Českovského, paní Style, pana Weile, paní Schaldemose a pan Rošfo, ještě jedno jméno bohužel. Ještě někdo, pan Schwab a paní Gebhartová. Ti všichni požádali o slovo. Eh, myslím si, že i naši koordinátoři nakonec budou chtít eh, něco k tomu říct, takže ještě jednou bych vás požádal, abyste nehovořili déle než dvě minuty. Já nebudu používat ten časový. Eh, ano, děkuji. Já, I já chci pogratulovat paní zpravodajce ale zejména pokud jde o to doplnění, i to si se zájmem přečtu. Já se domnívám, že eh, celá oblast veřejných zakázek potřebuje značné zjednodušení, zejména pro malé a střední podniky, eh, aby to celé bylo dostupnější. Eh, některé věci, které už byly změny, chci byl zdůraznit, například hospodářsky výhodné nabídky. Tyto věci musíme definovat tak, Ehm, abychom měli jasno, co tím myslíme. Tady je, myslím, ještě potřeba zapracovat. Dále chci poznamenat, že musíme zdůraznit i zájmy malých a středních podniků, samozřejmě, ale i zadavatelů veřejných zakázek. Ehm, konceptuálně mluvíme o časových rámcích. Ehm, z jedné strany tak, aby se zajistilo, zajistila dostupnost pro malé podniky, ale i nějaká časová zvládnutelnost pro zadavatele. O ostatní, eh, pokud jde o ostatní záležitosti, souhlasím s většinou dalších kolegů, kteří podporují eh, online zveřejňování zakázek. Eh, to v tom prvním návrhu nebylo, myslím si, že v tom druhém tam teď bude několik odstavců. To je dobře, samozřejmě musíme podporovat iniciativu pro Eh, pro eh, online eh, systém veřejných zakázek a musíme zajistit i podporu, aby tyto systémy vznikaly. Musíme vytvořit soubor nejlepších příkladů. Pouze mluvit o tom, že je to potřeba, nestačí. Takže ještě jednou děkuji. Věřím, že se ke všemu stihnete ještě vyjádřit. Ano, děkuji a byly to dvě minuty, podotýkám. Děkujeme. Pan Traškovský, prosím. Vzhledem k nedostatku času se zaměřím pouze na malé a středně velké podniky. Souhlasím s mnoha komentáři, co už, které už kolegové zmínili. Například eh, nejvýhodnější nabídka, jak zmínil pan Stinový zpravodaj. Pokud jde o malé a střední podniky, myslím si, že většina věcí, většina důležitých témat již v prá- v, ve zprávě byla zahrnutá poměrně stručně a zaujalo mě, jak stručně se to vlastně celé, e, celé zmiňuje ve třech odstavcích. V podstatě se hovoří e, o e, dostupnosti veřejných zakázek při konzultacích se zástupci malých a středních podniků. Jedna věc, co tam chybí, která by mohla být dodána pozměňovacími návrhy, jsou ty finanční podmínky eh, pro malé a střední podniky, když žádají o nějakou veřejnou zakázku. Zde bychom měli zachovat vyšší stupeň proporcionality. Takže eh, zprávu celkově eh, vidím velice pozitivně a pokud jde o oblast malých a středních podniků, je toto jediná věc, kterou bych tam ještě chtěl doplnit. Děkuji, paní Stajor, prosím. Děkuji, děkuji, děkuji také paní zpravodajce. Já bych chtěla přidat ještě jednu věc, a sice, že skutečně ta právní jistota a, věc, a právní jistota jsou velice důležité. Kromě toho je potřeba také se zmínit o sociální eh, dimenzi. Já vím, že Heidi hovořila o různých službách, tady hovoříme o různých kulturách, o tom, že se v různých zemích dělají věci různě a to jsou věci, které třeba také vzít v úvahu. Pouze bych chtěla se zmínit o bodu 19, co se týká profesionalismu. Jsem velice ráda, že se to do zprávy dostalo, protože si myslím, že Eh, eh, jestliže hovoříte s lidmi, kteří pracují ve veřejných zakázkách, tak eh, hovoří o tom, že expertíza, znalosti, profesionalismus jsou velice důležité věci, podle, podobně jako i takzvaná dobrá praxe. Myslím si, že je potřeba, aby se profesionálové z různých zemí i skutečně o těchto věcech bavili, tak aby si mohli přenášet nejlepší zkušenosti ze svých zemí. Děkuji. Pane předsedo, děkuji. Já bych se chtěla připojit ke slovům chvály na adresu paní Rüle. Nejenom, že je to jasné a srozumitelné, především tato druhá verze také něco opravila. Souhlasím také s vašimi politickými představami. Uslyšení bylo zjevné, že obecně není neběžné zadávání veřejných zakázek využívat také pro uskutečňování politicko-strategických cílů, jak na národní, tak na evropské úrovni. A bylo velice osvěžující, že i svaz zaměstnavatelů při slyšení organizovaném komisí naprosto jasně řekl, že, je, mm, že pochopí, když ku příkladu jako sociální kritérium budeme vyžadovat dodržování kolektivních smluv. Takže to je v pořádku. Proto máme spojence na straně, která ne vždy eh, na naší straně stojí. Také eh, považuji za dobré, paní Rüle, že navrhujete a vyžadujete jasné, flexibilní úpravy a že také požadujete, aby komise silněji dohlížela na tuto oblast a dávala také podněty, to je správné. Ale neměli bychom z toho vynechat členské státy. Já si myslím, že je důležité rozhodovat také na decentrální úrovni a proto decentrální členské státy by měly být také odpovědné za efektivní transpozici této legislativy. Víme, že například teprve loni byla transponována směrnice z roku 2004, což je skandální eh, z toho pohledu, když víme, jak důležitá byla pro malé středně velké podniky, středně velké podniky. K prahovým hodnotám. Debaty v posledních šesti letech se velice pozitivně eh, vyvinuly. Teď už se diskutuje o navýšení prahové hodnoty, kterou jsme v roce 2004 navrhli. Ale teď bych přece jenom, protože se mezi tím lecos ve světě změnilo, řekla, že v Evropské unii máme veliký zájem i o další trhy, dostat se i na globální trhy, například Indie. A existují dohody o volném obchodu, které je třeba změnit, jak jsem slyšela od našeho kolegy z výboru zahraničního obchodu, ta, z výboru pro zahraniční obchod, takže je třeba přeskoumat, abychom neměli velké problémy se Světovou obchodní organizací, eh, kdybychom zvýšili prahové hodnoty, které jsme nechali 6 let tak, jak byly. Eh, říkám, je, my bychom byli pro, ale musíme to přeskoumat, aby to nebyla kontraproduktivní úprava. Paní Rule, já bych od vás ráda ještě jednou se doslechla, co vězí za bodem 17. Hmm ve vašich návrzích. Není to eventuálně nebezpečný aspekt? A bod 21, to jste vlastně již změnila v první verzi, stálo slovo povinné a teď jste napsala zvýšit povědomí, takže jste to vlastně už sama opravila Aha, bylo to nesprávně přeloženo. Ano, viděla jsem, že v anglické verzi to bylo správně, jenom v té první německé verzi to nebylo správně a je výborné, že jste tak pečlivě to také přeskoumala, protože překlady mohou způsobit mnoho zla, pakliže nejsou dobře provedené. Ano, paní Rühle, připomenu, říkala, že německý text je přepracovan pro německé kolegy. Paní Šormenc další. Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom velice stručně nechci zmiňovat již to, co bylo řečeno. Chci říci jen tolik. Eh, hovořila jsem s veřejnými institucemi a úřady v Dánsku. Eh, mluvili jsme o revizi těchto pravidel a oni žádali vyjasnění možností v sociální oblasti. Jaké nároky si můžeme činit? To je něco, co oni říkají, že potřebují. Eh, nejenom pouze ohledně udržitelnosti a eh, o tom zeleném aspektu celé věci, to může být jedno kritérium, ale dále věci eh, jako zaměstnávání etnických menšin a další témata, to, to jsou takové ty sociální klauzule. Myslím si, že toto by bylo dobré ještě vyjasnit. Děkuji. Thank you. Uh, I, I can... Děkuji. Já mohu navázat na to, o čem hovořila právě Krysl, protože eh, také ve výboru pro zaměstnanost se tomu věnujeme. Chtěla bych vás seznámit eh, s tím, o čem tam hovoříme. Za prvé jsou to možnosti Eh, zahrnout eh, eh, do této věci také školení a vzdělávání, tak aby se to mohly zúčastnit tyto podniky. Dále potom slušné pracovní podmínky, to je velice důležité, vždy, když se jedná o veřejné zakázky. Eh, je potřeba, aby v rámci kolektivních eh, smluv a relevantních zákonů se tyto věci také zvážily. Dále potom eh, je to otázka těch cílových skupin a za čtvrté potom je to otázka té klasifikace A a B, tak abychom chránili to, čemu říkáme sociální služby. Myslím si, že to jsou ty věci, eh, které v našem výboru eh, eh, projednáváme a které právě zdůrazňují také tu sociální dimenzi, čili byla bych velice ráda, kdyby toto se projevilo i v tom stanovisku, až bude publikováno. Myslím si, že by to v žádném případě nemělo být v konfliktu s našimi principy. Děkuji. Těšíme se na vaši zprávu, respektive na stanovisko vašeho výboru pro zaměstnanost, pan Rochefort. Děkuji, pane předsedo. Já také blahopřeji paní zpravodajce, že její zprávu. A rád bych učinil dvě připomínky. Za prvé, všichni nakonec souhlasíme týkající se eh, toho eh, lepšího vztahu mezi kvalitou a cenou ale je třeba sformalizovat kvalitu pro veřejné zakázky. Neučiníme-li to, nikdy nedosáhneme svého cíle. Proč? Vždycky tady bude určité podezření. A to tady existuje už deset let. Já bych chtěl, abychom se snažili. Chtěl bych spíše vyzvat komisi, aby nám vysvětlila, vypracovala na tom, co je kvalita. Například to, co řekl pan Krosman. Například schopnost eh, udržovat, eh, dělat dobrou udržbu a vydav, odevzdávat práci v dobrém vztahu. A potom doba, ne trvání kvality toho produktu, ale trvání té služby, která byla poskytnuta, protože hm, aby tady byla záruka třeba pět let, deset let, ale aby prostě ta kvalita byla formalizována. Druhá věc, malé a středně velké podniky. Eh, nesmíme zapomenout na jednu věc a to je možnost usnadnit práci malých a středně velkých podniků právě v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tady je vždycky podezření, že asociace, to združování malých a středně velkých podniků prostě něčeho zneužívá, ale velice často je to pro ně důležité, aby se združili, aby mohli dávat dohromady, podávat dohromady, se ucházet o veřejné zakázky, to jim umožní učinit takovou nabídku, která bude přijatelná pro trh. A jinými slovy řečeno, není třeba mít za cíl monopolizovat lokální záležitosti, ale na druhé straně je třeba umožnit toto slučování malých a středně velkých podniků, když se ucházejí o veřejné nabídky. Děkuji, děkuji. Myslím si, že teď máme ještě tedy dva koordinátory, nejprve paní Gebhartová, potom pan Šváb. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat eh, za ten skutečně výborný návrh, který paní Rüle nám přiložila, s nímž jsme velice dobře mohli pracovat. Je to skutečně mimořádná práce. Ne mimořádné pro ní, ale je to mimořádně dobrá práce. Promiňte, možná, že jsem teď se nevyjádřila dostatečně dobře. Praví paní řečnice. Eh, jedno téma, eh, které jsme se zaujímali, eh, zajímali již na začátku, a to bylo téma nejvýhodnější či nejlevnější nabídky. A už tenkrát jsme říkali, my chceme nejvýhodnější nabídku, i když kritéria, kritéria byla příliš vágní. To znamená, že by z toho mohla vzniknout určitá právní nejistota, která potom vedla k tomu, že některé členské státy či někteří zadavatelé Eh, se zdráhali přijmout tato kritéria, protože nevěděli, zda to mohou či nemohou, zda to ještě v rámci či není. Myslím si, že bychom tady měli ještě popracovat na této otázce a některé příklady tady ještě zazněly, takže je nechci opakovat. Druhý bod, který považuji za velice důležitý a který bychom možná mohli ještě silněji vypracovat ESD. Eh, e Evropský soudní dvůr nemůže dělat eh, legislativu. Tady se jedná zejména Urteile des Europäischen Gerichtshofes notwendig werden. A tady se jedná o koncese. Eh, protože se domnívám, že tento bod musí být nějakým způsobem jasně vyjádřen. Vím, že tady mám určitý rozpor s paní Rule, ale jistě o tom budeme moci diskutovat i nadále. Eh, nakonec pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Myslím si, že zpráva paní Rühle uhodila hřebíček na hlavičku eh, Zmíním pouze věci, které si myslím, že si zaslouží ještě úpravu. Je jich však velice málo, proto je to zpráva opravdu výjimečná. E, strana EPP může podpořit celou řadu témat zde zmíněných, e, mnoho už bylo zmíněno předřečníky, ale zejména chci vypíchnout otázku změny prahových hodnot. Jak už bylo řečeno, nemus, nesmíme toto nahlížet pouze vzhledem k našim trhům, ale i vzhledem k exportním státům, k exportním regionům Evropy. Za další chci podpořit také zavedení principu nejvýhodnější nabídky. K tomu eh, mluvil už pan kolega Rochford. Zcela podporuji to, co říkal. Eh, Neschodujeme se zcela, eh, pokud jde o e, otázky zjednodušení. Samozřejmě souhlasíme s jednodušením, ale otázka je, zda je to možné, protože Evropský soudní dvůr e, nedávno, a to se, o tom se hovořilo na konferenci s komisí, e, sdělil, sdělil stanovisko k případu Anhorn a Opět zde se musíme podívat eh, na to, zda jasnost nevzniká pouze novou legislativou, což by bylo kontraproduktivní. A eh, další věc, eh, zcela souhlasím s tím, co bylo řečeno s vytvářením standardů. Jednoznačně i zde je prostor pro zjednodušování, ale otázka je, zda je vytváření nových pravidel tou správnou cestou. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem za příspěvky. Ta rozprava to byla, myslím, velice prodna, plodná. Paní Schmidt je zde za komisi, nemáme však příliš mnoho času. Eh, chcete se vyjádřit jen k některým konkrétním bodům velice stručně, eh, nějakou minutu a něco a poté paní Rüle bude mít slovo na závěr. Paní Schmidt, prosím. Děkuji, děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych pouze chtěla eh, říct, že jsem to všechno si vyslechla, že eh, eh, s tím budu dále pracovat a jak jste si asi všimla té konferenci a také z těch dokumentů vyplývá, že se spoustou těchto věcí souhlasíme a děláme všechno proto, abychom potěšili poslance, kteří jsou členy tohoto výboru. Chtěla bych vás pouze varovat před jednou věcí týkající se eh, jednak těch prahových hodnot, a také simplifikace, protože musíme dodržovat mezinárodní dohody a mezinárodní závazky, protože to nesouvisí eh, pouze s těmi prahovými hodnotami, ale také s určitými procesními otázkami, které byly dohodnuty na mezinárodní úrovni. Takže to je jedna věc, kterou je potřeba mít na paměti, až budeme dále hovořit o další simplifikaci všech těchto postupů. Jinak eh, uděláme všechno pro úspěch této věci v rámci tedy těchto závazků. Děkuji. Děkuji, děkuji. E, určitě e, budeme tyto věci i nadále sledovat. Teď dovolte, abych dal slovo Heidi Rýle, aby e, schrnula tuto diskusi a také k nám řekla něco k budoucímu vývoji. Těší mě, že stínoví zpravodové akceptovali můj návrh, kdybychom s tím přišli později, nemohli bychom naši zprávu dokončit včas, aby skutečně mohla eh, být dodržena ta deadline 19. července. Já jsem se snažila, 19. června, promiňte, já jsem se snažila eh, zkontrolovat eh, všechny překlady. Ehm, ráda ještě vám zašlu návrhy pozměňovací i v anglické verzi, abyste znali mé pozměňovací návrhy a mohli vaše pozměňovací návrhy do toho 19. července ještě podat a jistě se s kolegy poradím i bilaterálně. A jinak děkuji mnohokrát za dobrou diskusi a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Yes, so Děkujeme mnohokrát. Takže termín 19. července 2011, poté bude eh, rozprava a hlasování 19. září a jak doufáme v říjnu toto přijde na plenární zasedání. Eh, jak doufáme, do té doby bude mít i komise dost času na zvážení definitivního návrhu. Dobrá, děkuji všem. Eh, pokračujeme další zprávu, dalším návrhem zprávy. Eh, paní Hanslik, postup zájemného hodnocení podle směrnice o službách. Máme zde stínové zpravodaje, paní Gebhardt, pan Manders, pan Kanfr je tu, nevidím ho nebo někdo jiný za zelené, já zde jsem, eh, pan Travanedes a paní Salvidi tu nejsou. Eh, Martin Freud tu je nebo není? Ano, ano, ano, ano, eh, na připomínkování. Dobrá, takže nejprve paní Hanzli, která nám představí tuto zprávu a poté mm, budeme mít příspěvky z pléna. Máme trošku spoždění, ale myslím, že na diskuzi ještě čas vyzbyde a poté ještě na tu poslední zprávu paní Svensson. Takže paní Hanslík, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, směrnice o službách je jedním z hlavních legislativních aktů, o kterých se eh, zde hovoří. Tuto směrnici neustále upravujeme a zmiňujeme a nedávno při příležitosti této zprávy a i nyní v kontextu procesu vzájemného hodnocení je tento proces zohleděn v článku 39 směrnice o službách. Je to nástroj poměrně nový, používá se poprvé eh, v rámci sady, na, sady právních nástrojů Evropské unie. Postup vzájemného hodnocení nepokrývá všechny články směrnice, ale byl zacílen pouze na určité požadavky. Tyto nebyly vyloučeny ve směrnici, ale eh, nechali členským státům eh, určitý problematický prostor. Eh, cílem mé zprávy je reflektovat diskusi, která se odehrála na workshopu o procesu vzájemného hodnocení. Soustředím se zejména na tři témata. Jednak, pokud jde o zkušenosti týkající se procesu vzájemného hodnocení, pokud jde eh, podle směrnice o službách. Pokud jde o výsledky a následná opatření a za třetí postup vzájemného hodnocení jako nástroj, který se má používat v rámci budoucích legislativních aktů. Ve zprávě zdůrazňuji, že postup vzájemného hodnocení se nemá zaměňovat s procesem provádění směrnice. Tyto dva procesy spolu souvisí, nicméně postup vzájemného hodnocení není zaměřen na zlepšení provádění směrnice, spíše na hodnocení situace na jednotném trhu, pokud jde o služby po implementaci směrnice. Postup vzájemného hodnocení se soustředí na finální fázi provádění směrnice, nicméně tato podmínka nebyla splněna, pokud jde o směrnici o službách. Tím pádem si myslím, že spoždění v provádění této směrnice mohly mít vliv na postup vzájemného hodnocení jako takový. Jsem však přesvědčena, že postup vzájemného hodnocení by měl být nahlížen jako klíčový prvek posilování eh, administrativní spolupráce mezi členskými státy a měl by sloužit lepšímu pochopení jednotného trhu služeb. Je to velice důležitý nástroj, který nám pomáhá eliminovat možné problémy do budoucna na jednotném trhu služeb. Pro mne je tento kognitivní proces jednou z přidaných hodnot tohoto procesu jako celku. Komise v rámci komentářů nám nabízí poměrně zajímavou, eh, zajímavé zobrazení situace v členských státech, pokud jde o požadavky eh, postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách. Existují určité pochyby o transparentnosti celého procesu Eh, zúčastněné strany nebyly stranami postupu vzájemného hodnocení, objevily se, eh, pardon, respektive tyto strany měly příležitost eh, sdělit svůj názor na veřejných konzultacích Evropské komise, ale v celém procesu chybělo pravidelné podávání zpráv o závěrech jednotlivých setkání. To znamená, Eh, jsou to tedy závěry, ke kterým by měly přístup jednotlivé zainteresované strany. Tento aspekt celého procesu by do budoucna mohl být zlepšen, pokud jde o využití postupu vzájemného hodnocení. Tento postup podle směrnice o službách eh, již byl použit pro eh, jiné činnosti. Jsou to všechno záležitosti, které bude komise hodnotit při vyhodnocování vnitřního trhu služeb. Eh, hodnocení pokrývá několik různých témat. Jednak vzájemné hovor, rozhovory, které probíhají v rámci Evropské unie, eh, mělo by být k dispozici dostatek informací o těchto rozhovorech Nicméně mám dojem, že nám zatím schází ten širší, roz, eh, širší pohled na to, jak situace ve skutečnosti vypadá. A většina z nás by přivítala informace o procesu provádění směrnice. Eh, také jsem toho názoru, že doba, která uběhla od provádění směrnice, má vliv na požadavky, pokud jde o plné provádění směrnice. Kromě toho se zdá, že komise navrhuje implementovat e, e, kontrolní postup, který by nám zlepšil porozumění legislativního procesu v Evropské unii a já jsem přesvědčena eh, o tom, že eh, jakákoliv aktivita zaměřující se na eh, zprůhlednění celého procesu by měly být zaměřeny na aspekty, kde je nejvyšší potenciál pro zkvalitnění procesu jako takového. Proto jsem přesvědčena o tom, že je potřeba ještě tvrdě zapracovat na tom, abychom plně využili potenciálu směrnice o službách. Za další, komise podtrhla mnohé problémy, pokud jde o ustanovení o službách mnoha subjektů. E, jsou to problémy související s vlastním kapitálem a e, záležitosti, záležitostmi pojištění. E, navrhuji proto, abychom tato témata ještě probrali. Jsou to všechno věci, které byly zmíněny několikrát, ne pouze v kontextu směrnice o službách, a jsou to témata, která vyžadují eh, rychlou reakci z naší strany. Dále, pokud jde o eh, ekonomické provádění eh, směrnice o službách, které komise už, které komise už oznámila, i zde musíme být i aktivní. Proces hodnocení je eh, velice žádoucí. Eh, je důležité, aby parlament byl eh, informován v reálném čase o tom, co se v tomto ohledu děje. Zkušenosti z postupu vzájemného hodnocení bychom měli využívat i v jiných politických oblastech. Proto doporučuji, abychom tento nástroj používali i do budoucna. Nicméně to je podmíněné doporučení protože jsem přesvědčena o tom, že e, vzájemné hodnocení by se mělo používat zejména v horizontálních tématech, kde se může objevit, kde se mohou objevit problematické oblasti pro různé členské státy. Vzájemné hodnocení by se mělo využívat hlavně při řešení klíčových ustanovení a ne při e, hodnocení celé směrnice jako takové. Samozřejmě hodnocení musí probíhat, ale na základě velice důkladné analýzy. Zúčastněné strany by měly být eh, informovány o postupu práce. A závěrem chci říct to, že eh, nástroj vzájemného hodnocení je nástroj velice dobrý, ovšem není to nástroj bez chyb. Může být využit i v nových oblastech. Jsem rovněž názoru, že bychom měli že bychom se měli zaměřit na aktivity zlepšující vnitřní trh služeb. Komise předložila návrh, který eh, podporuje vnitřní trh, nicméně cílem číslo jedna pro nás musí být správné provádění směrnice o službách. Děkuji vám, eh, to je v tuto chvíli z mé strany vše a těším se na vaše připomínky. A to jak příspěvky stínových zpravodajů, tak i diskuse. Děkuji paní Hanzi k vám. E, teď tedy dostanou e, slovo stínový zpravodaj paní Geparta je první. Děkuji mnohokrát paní Hanzlík za e, váš výborný návrh zprávy, kde se hovoří o tématu, které jsme pojednávali velice dlouho, když jsme se zaobírali také směrnicí o službách a v parlamentu jsme většinově zastávali názor ve velké většině, že je to velice byrokratický nástroj, který se zde používá a že jsme to vlastně odmítli, ale členské státy řekly, že to chtějí mít a my jsme řekli dobře, tak ano, uděláme to a uvidíme, jak to bude fungovat. Myslím si, že počáteční skepse, kterou jsme měli jako parlament, se neosvědčila vlastně. Ukázalo se, že nebyla oprávněná. Mám pocit, že mm, postup tak, jak probíhá, protože to bylo děláno v malých skupinách a ne tak, jak původně panovaly obavy, že mm, všechny ty změny, které se činí, by byly musely být diskutovány v ostatních státech, že se prostě zvolil postup, který je smysluplný a vede k cíli, vede k cíli, zejména v tom ohledu, alespoň takový dojem mám, že to přispělo také k tomu, že řada obav, které existovaly v administrativách týkající se aplikace různých kultur v různých státech, různých tradic, že tyto obavy v jednotlivých členských státech se vlastně také nepotvrdily. A pakliže to je jedním z cílů, o které jsme usilovali, už jsme dosáhli mnoho. A proto si myslím, že toto je dobrý přístup. I když, a tady si myslím, že máte pravdu, když říkáte, že to není možné aplikovat všude, protože skutečně aplikovat to všude, to by bylo skutečně byrokratické. A proto do budoucna při používání tohoto nástroje bude třeba velice bedlivě zvážit, kdy, kde a jak se bude používat. A to je část, kterou bych ráda ve vaší zprávě ještě jaksi posílila, vyzdvihla že se to má používat skutečně pro určité oblasti, ale nikoliv pro veškerou legislativu. Co se týče obecného zákonodárství, tam bych eh, zůstala u toho, že cílem bude vytváření korelačních tabulek, aby komise mohla sledovat, jakým způsobem bylo právo transponováno. A to je ten druhý bod, který bych také ještě ráda posílala ve vaší zprávě. Sice už jste se o něm zmínil, ale v této souvislosti bych ho skutečně ráda ještě vyzdvihla. Vedle těchto pozitivních záležitostí bych přece jenom ještě vás rada požádala o to, abyste zvážila, zda oblasti bodu 16 a další skutečně chcete ve zprávě zachovat, protože to je obsahové hodnocení směrnice o službách a vlastně nesouvisí s hodnocením, s metodou evaluace jako takové. A měli bychom se omezit na ty tematické okruhy, které jsme si skutečně přece vzali. protože ve zprávě z vlastního podnětu, stejně tak jako já jsem udělala v mé zprávě o kontaktních partnerech, bychom neměli začít s žádnými obsaho, s diskuzemi o obsahu. Čili prosím vás, abyste zvážila, zda článek 16 a další skutečně musí zůstat v tom návrhu, protože to by do určité míry stížilo diskusy a možná, že by to mohlo zatížit to vlastní téma vaší, vaší zprávy. Asi bychom měli ještě o tom si promluvit, jak s tím budeme nakládat. Děkuji. Very much, uh, Mr. Mann. Děkuji, pan Mantes. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, eh, směrnice o službách by měla být jedním ze základních kamenů. Mikrofon, prosíme. Teď už to funguje. Já jsem řekl eh, eh, jenom to, že se pozitivně stavím k této myšlence, když ta praxe není zdaleka tak pozitivní. Eh, směrnice o službách nebo eh, volný pohyb, což by měl být jedním z základních kamenů, ale stále více jsme svědky toho, že členské státy se snaží chránit své vlastní eh, služby a vytvořit si otevřený trh pouze pro své poskytovatele služeb. Pokud bychom se chovali všichni stejně, tak bychom vytvářeli nové hranice, což by byla velká škoda. Já tedy podporuji tuto myšlenku, jsem velice pozitivní, eh, co se to týče, eh, už to nebudu opakovat, všichni to již řekli. Myslím si, že to sdělení komise je také poměrně optimistické. Eh, I já jsem optimistický, co se týče této myšlenky. Budu velice rád, když to bude také provedeno stejným způsobem, stejně optimisticky, ale pokud členské státy nebudou, nebo stále ještě ne, zavedly v plném rozsahu tuto směrnici o službách, což je také škoda, Eh, znamená to fakticky, že eh, nezměnili vůbec svoji specifickou legislativu tak, aby odstranili možné eh, překážky a bariéry, takže stále ještě jsme svědky toho, že existují určitá protekcionistická opatření. A když my jsme Eh, se hádali s Evelyn o této věci, nebo když jsme si o nich eh, hovořili, tak jsme eh, v podstatě z toho vyjmuli určité sektory. Tyto sektory stále ještě nejsou harmonizovány, jako jsou jako například hazard, jako je zdravotnické služby a tak dále. A myslím si, že i tomu bychom se měli Ehm, eh, věnovat. Hlasovali jsme k tomu eh, ve výboru pro právní záležitosti a moji kolegové by byli rádi, kdyby i online eh, hazard byl organizován na národní bázi, což není možné, ale vidíte, jak se mění myšlení lidí s časem. Eh, eh, já si myslím, že to, ten pozměňovací návrh týkající se těch kontaktních misí je velice důležitý, to vítám. Eh, kromě toho také vítám ty kontroly fungování. Chtěl bych ale ještě přidat jednu věc, a sice, že komise by měla mít určité nástroje k dispozici, které by umožnily sankcionovat členské státy, které se nebudou příslušným způsobem chovat, protože to tam tady chybí. Pokud k tomu dojde, tak já budu velice rád, protože možná za pět, šest, deset let až budeme všichni v důchodu, tak eh, ta eh, eh, směrnice o službách, tak jak byla původně navržena, snad bude fungovat i v praxi. Děkuji. Děkuji za toto charakteristicky kontroverzní příspěvek, ale ještě potřebuji se podívat, kdo chce hovořit. Já budu teď hovořit za svou politickou skupinu. Heidi, Heidi já jsem chtěl nejprve říct, ale dobrá. Možná jenom krátce. Dovolte připomínku k mému předřečníkovi. Pane Madasi, možná byste si mohl přečíst zprávu vašeho kolegy ke online gamblingu. Je to velice informativní. Eh, ale to není zrovna v souladu s vaší linií, kterou jste tady představil. Ale já jsem se přihlásila z jiného důvodu. Já jsem chtěla potrhnout, co je pro mě důležité. Samozřejmě vzájemná evaluace je jistě dobrý počin a paní Hanzlík to vynikajícím způsobem vypracovala. Tady upozornila na rozhodující záležitost, ale bohužel jenom tedy v explanatory remarks. Mm, eh, že tedy by se to mělo týkat jenom nejdůležitějších zásad, aby se zabránilo tomu, aby tady bylo příliš mnoho záležitostí, s kterými by se musela administrativa zaobírat. Já bych byla ráda, kdyby to nebylo jenom těch úvodních ustanoveních, ale aby to bylo prostě vlastním obsahem zprávy. To totiž sousedí s, s transpozicí mm, potom v členských státech. A vím, že některé německé obce si stěžovaly, jakým způsobem to bylo transponováno v německém právu, ale nikoliv pro to, jak to bylo, jaký, jaký to mělo obsah, ale pro ten způsob transpozice, který byl proveden. Děkuji vám za vaši zprávu. Thank you very much, Heidi. Děkuji, Heidi. Já v podstatě eh, zopakuji to, co jste říkali vy. Já si, pane kolego, myslím, že zde není vhodná doba na znovu otevírání aspektu toho, jaký by měla být rozsah směrnice o službách. Eh, já si myslím, že paní Hanzlík ve zprávě správně říká to, že eh, co je na tomto procesu důležité, je provádění komplexní legislativy o jednotném trhu. To je velice výrazné horizontální téma. Eh, členské státy mají sami určitým způsobem hodnotit možná omezení služeb na základě jasných kritérií veřejné politiky. A celé, celý ten problém směrnice o, o službách je ten, Eh, že právě se aplikují eh, určité, určitá omezení na svobodu z poskytování služeb. Eh, koukám, že paní Gebartová už se nám tady usmívá, ta velice dobře ví, jak intenzivně se jednalo o článku 16 o volném pohybu služeb, ale v podstatě toto rozhodnutí bylo na státních orgánech. A pokud jde o jednotný trh, ten se naopak snaží dosáhnout konzistence mezi státními úřady, a mezi tím, co se považuje za eh, omezitelné v rámci článku 16. A ten pokrok, kterého jsme zde dosáhli, pokud jde o hodnocení celého provádění směrnice, je ten, že toto probíhá vzájemně mezi jednotlivými státními úřady členských států. A eh, to už bylo řečeno vlastně v rámci směrnice o telekomunikacích, Eh, že se v podstatě používá stupeň vyššího vzájemného hodnocení mezi telekomunikačními společnosti, oproti tomu, jak to vidí komise, ta by chtěla naopak centrální hodnotící agenturu. Samozřejmě komisař, eh, který se tímto zabývá, není ten samý, ale tento postoj z hlediska parlamentu je naprosto konzistentní. A proto eh, ten samotný fakt, že existuje strukturální postup vzájemného hodnocení, je velice důležitý. A souhlasím vlastně i s tím, co říká paní Hanzlík eh, v tomto návrhu, že je to nástroj, který se používá ve velice zvláštních podmínkách. Není to něco, co se používá každý den. Pokud jde o jakékoliv hodnocení, a s tímto se setkáváme i při vzájemného uznávání zboží, eh, protože i zde jsou nějaké členské státy, kde se aplikují omezení na eh, přeshraniční pohyb zboží, Někde, zkrátka v některých členských státech se produkt považuje za nebezpečný, ačkoliv se běžně prodává v jiných členských státech. A to je součást toho balíčku o produktech, kde ještě potřebujeme vyšší míru vzájemného hodnocení a vyšší míru dialogu, protože upřímně řečeno Těžko si představuji podmínky, kdy některá, některá země zakáže službu v rámci veřejné politiky, protože si myslí, že je to v zájmu občanů, ale e, jinak tato služba bude dostupná i přeshraničně v jiných členských státech. A toto je naprosté jádro celého procesu. Nakonec, eh, jako reakce na to, co říkala paní Gebartová, eh, souhlasím, že toto není případ pro vytváření nějakých řešení pro problémy, které už existují delší dobu. Eh, ale správně bylo eh, poznamenáno k těm klíčovým, klíčovým závěrům, eh, které jsou velice zajímavé, ohledně komplexních problémů, kde vidíme v, v praxi tento problém různých hodnocení. Důležité je, že zejména závazky co do pojištění přes, přeshraniční poskytovatele, kde se poskytují nějaké služby, eh, bez ohledu na to, že daný poskytovatel může být řádně pojištěn v zemi původu, je přesně to, na co se musíme zaměřit, protože tady to je přesně dysfunkce, o kterých hovořím. Je to nedostatek důvěry. Když je někdo pojištěn v jedné zemi, tak přece nemůže být považován za nepojištěného v jiné zemi, jenom proto, že nedojde k výměně informací eh, v rámci informačního systému vnitřního trhu. A podobné to je i s eh, vyhrazením služeb pro určité, pro, pro určité poskytovatele. Eh, I zde musíme zapracovat na vzájemném uznávání profesních kvalifikací. Tyto všechny věci spolu, spolu souvisejí a, a s, a setkávají se v tomto tématu. Proto potřebujeme od komise vyjádření k těmto otázkám a pak nastoupí politická, politická dohoda o tom, jak eh, budeme přistupovat k celému tomuto principu. Takže děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu. Eh, jednoznačně budu předkládat i pozměňovací návrhy. A tím jsme u konce eh, připomínkování máme e, opět trošku spoždění, ale poprosím ještě Martina Freuda, jehož e, oddělení bylo zodpovědné za zprávu, za řízení tohoto procesu. A poprosím ho, aby e, okomentoval tento proces ještě předtím, než bude tato zpráva uzavřena. Máte několik minut, doufám, že to stihnete. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit pouze stručně. Já vím, že už eh, trošičku jste za tím harmonogramem. Jsme velice rádi, eh, že tato zpráva vznikla. Je to zpráva, která se věnuje otázce, která se zabývá vzájemnými, vzájemným hodnocením, vychází ze zkušeností, eh, o kterých jsme hovořili, vychází to z článku 39. Tady ta, ty indikace toho, jak bychom si měli dělat, nejsou dostatečné, jsou poměrně vágní, čili tady se snažíme být velice inventivní. Jsem velice také rád, že paní Gebhartová si uvědomila, že tento proces má eh, určité pozitivní eh, stránky, že nám nejde pouze o navýšení další byrokracie. Eh, musím vám říci, že i my se snažíme nějakým způsobem omezit byrokracii, abychom mohli vycházet ze strojů, které máme k dispozici v komisi. Myslím si, že by bylo dobré, tak jak jste o tom hovořil, pane předsedo, Myslím si, že by bylo dobré, kdyby některé ty klíčové výsledky, tak jak se projeví v tomto sdělení komise, Eh, by eh, neměly znamenat něco, co již představuje řešení, ale spíše je to jakýsi signál, eh, co by se mohlo udělat v tom, proto abychom zlepšili ten trh se službami. Uh, Ehm, e, e, souhlasím s tím, co zde téměř všichni řekli o tom, že takovýto instrument je do určité míry má omezenou možnost. Z začátku, jak jsem říkal, to znamenalo poměrně velký, velkou zátěž pro komisi. Myslím si, že by to mělo být používáno jako pouze pro konkrétní případy. Nemůžeme to vnímat jako něco, co používáme každý den. Komise je vždy velice ráda, když parlament podporuje e, naš, naš, naše společné cíle, například na základě základě korelačních tabulek, abychom mohli vyhodnotit eh, si i vlastní výsledky. Děkuji. Děkuji. Eh, takže teď ještě paní Hanzlíková na závěr eh, má možnost se vyjádřit k této diskusi. Já nevím, mám říct něco k harmonogramu, nebo vy to uděláte. Eh, čili 18. Eh, července je lhůta k podávání pozměňovacích návrhů a potom, až se vrátíme eh, z dovolené, tak potom 30. srpna se k tomu vrátíme. Doufám, tady všichni budete a 19. září potom budeme o tom hlasovat ve výboru. Paní Hanzlíková má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych velice ráda vám všem poděkovala za vaše připomínky. Eh, zdá se v té obecné rovině, že všichni se shodujeme na tom, že eh, zájemné hodnocení je velice dobrý nástroj, i když tento nástroj nemůže být používán v jakékoliv eh, situaci. Je to nástroj, který musíme používat pouze tehdy, kdy skutečně odpovídá té horizontální dimenzi naší směrnice. A jsem velice ráda, že v této otázce je schoda. Eh, vzala jsem na vědomí eh, většinu vašich připomínek, bilaterálně se k něm, k něm vrátím, eh, tak abychom mohli tyto věci zapracovat dále. Některé ty pozměňovací návrhy nám poskytnou novou dimenzi, zlepší také obsah této zprávy Chtěla bych vám za to poděkovat, jsem vám za tuto spolupráci velice vděčná a dovolte, abych využila této příležitosti k tomu, abych vám popřála i krásné prázdniny, abyste si všichni odpočinuli. Děkuji. Děkuji. Eh, eh, určitě eh, si přečtete naše pozací návrhy, tak abyste i vy měla trošičku čas si odpočinout během prázdnin. Nebude jich tedy mnoho. Já teď bych ráda, rád přivítal paní zpravodajku Evu Brit Svensonovou, která bude hovořit o nové strategii pro spotřebitelskou politiku. Vím, že má některé velice zajímavé náměty. Eh, k diskusi. Myslím si, že máme asi půl hodiny, takže eh, dojde k první výměně názoru. Určitě se k ní ještě vrátíme později. Paní Grief, eh, stínová zpravodajka je tady. Já nevím, bude hovořit někdo za pana Repo, je tady paní Gepardová nebo pan Rošfor? Dále potom paní Rideta odešla, ale možná se vrátí. Já zase mám povinnost předložit stanovisko za skupinu EKR. Pan Cerdin je také tady. Dovolte, abych mezi námi přijel také pan Jacqueline Miner a pan Skejbe Michu, eh, což eh, jsou oba lidé pracující v DG Sanko a také eh, DG Spravedlnost. Já se vám omlouvám za to, že jsem to neřekl přesně. Paní Mišu, Eh, je nám velice známá, protože se zabývá eh, právě spotřebitelů. Ještě jednou bych vám všem eh, oběma chtěl poděkovat za to, že jste mezi nás přišli. Doufám, že před koncem diskuse budete mít možnost také se k tomu vyjádřit. Teď, paní Svensonová, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem skutečně velice ráda, že s, eh, s kolegy z tohoto výboru mohu eh, se věnovat této otázce eh, strategie pro spotřebitele. Velice se těším na připomínky kolegů. Mohu vás ujistit, že je budu brát velice vážně. Dovolte, abych na úvod řekla, že tato nová strategie spotřebitelská je mimořádně zajímavá pro naše občany protože mezi našimi občany jsou stále tací, eh, pro které různé ty směrnice a naše výbory jsou vnímány jako možná zajímavé, zajímavé pro podniky, pro zajištění konkurenceschopnosti, ale až teď vlastně máme možnost ukázat našim občanům, občanům Evropy, že v tomto konkrétním případě eh, máme pro ně něco, co by mohlo být výhodné právě pro spotřebitele. A myslím si, že právě tento pohled a přístup spotřebitelů je dobré mít na paměti. Eh, víme, že komisařka Redingová a také e, komisař Dali v roce 2012 e, přijdou s novým programem e, dalšího zlepšení situace spotřebitelů a jde o to, aby ta existující legislativa se dostala také do těchto diskusí. Jsme velice rádi a parlament skutečně si velice váží této vysoké angažovanosti ze strany komise, ale tady v parlamentu a také v rámci našeho výboru IMCO máme možnost vyjádřit své názory a upozornit na některé důležité věci, které jsou součástí tohoto procesu. Proto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se pokusili Eh, získat maximální většinu, eh, která by podpořila tuto strategii. Když byla eh, zavedena legislativa, zabývala se hlavně nezávadností potravin a dalšími věcmi, to stále platí dnes, ale myslím si, že v současné době je třeba vzít v úvahu daleko více věcí. Například musíme chránit děti před reklamou, musíme se zabývat chemickými látkami, které jsou nebezpečné pro naše zdraví. Kromě toho potřebujeme mít strategii pro naše spotřebitele, která podpoří strategii 2020 a cíle této strategie, to znamená snížení CO2. Navíc potřebujeme strategii, která také bude reagovat na digitalizaci a globalizaci našeho hospodářství a která také vezme v úvahu stárnutí evropského obyvatelstva. Kromě toho je potřeba překonat rozdíly mezi spotřebiteli v rámci vnitřního trhu, protože existují skutečně mimořádně odlišné podmínky pro spotřebitele v různých členských státech nejsme pouze spotřebiteli, jsme také lidské bytosti, jsme občané, nemohou nás omezovat pouze na nějakého spotřebitele. Myslím si, že e, musíme podpořit také všechny organizace e, spotřebitelů, a to na úrovni celoevropské, tak i na úrovni, na úrovni jednotlivých členských států. Kromě toho bych také ráda podotkla, Eh, eh, že je potřeba vycházet z těch eh, tabulek, ze kterých vyplývá, že 17 evropského obyvatelstva stále žije v chudobě a 18 milionů lidí nemá přístup k těm naprosto základním potřebám života. Kromě toho existují spotřebitele, kteří mají obrovské zdroje k dispozici a já si myslím, že naším úkolem je tyto rozdíly nějakým způsobem pomoci překonat. Kromě toho si myslím, že bychom se měli pokusit vybudovat sociální Evropu, eh, která zajistí eh, určité služby pro všechny eh, služby, které budou financovány společně a které zdůrazní solidaritu mezi lidmi. Pokud využijeme této příležitosti, tak si myslím, že se budeme skutečně řídit principy Lisabonské smlouvy, která říká, že aspekt eh, eh, občanů by se měl promítnout do všech našich politik, ať už je to otázka například snížení eh, emisí CO2, jakým způsobem zajistíme ehm, udržitelnost ve všech sektorech, jakým způsobem zvýšíme informovanost spotřebitelů o některých těchto otázkách, tak aby Eh, byla zajištěna práva spotřebitelů. Myslím si, že v této oblasti existují tři priority. Za prvé udržitelnost, za druhé bezpečnost a za třetí ochrana našich dětí před reklamou. Podle eh, strategie 2020 eh, Evropská unie by měla vytvořit inteligentní a udržitelnou, udržitelný růst. To znamená, že musíme uh, Eh, v rámci této strategie snížit emisi CO2, pokud chceme dosáhnout tohoto cíle. V té spotřebitelské strategii je potřeba se postarat o to, aby soukromá spotřeba také přispěla k dosažení tohoto cíle. Víme přece, že CO2, respektive emise CO2 z dopravy a z výroby elektřiny, eh, Proce vzrostly a to jsou věci, které musíme vzít v úvahu také při definování této nové strategie spotřebitelské. Kromě toho je potřeba si uvědomit, že existuje 90 milionů tun potravin, které jsou každý rok eh, vyhozeny do popelnice v Evropě. To přece si nemůžeme dovolit. Do roku 2050, alespoň, alespoň tak to bylo vypočítáno, eh, poptávka po potravinách zroste o 70% a my musíme se přizpůsobit globálnímu potřebám zemědělství, tak abychom eh, zajistili v ekologickém slova smyslu vyšší udržitelnost. Eh, Nezávadnost potravin a také bezpečnost výrobků, to jsou věci, se kterými se setkáváme každý den. To souvisí například s problémem pesticidů v našich potravinách, eh, s dalšími chemickými látkami což je opět oblast, kde jsme přesvědčeni, že potřebujeme mít zajištěnou ochranu spotřebitelů. Podle eh, průzkumu veřejného mínění, které byly provedeny, toto eh, představuje eh, skutečně mimořádně důležitý aspekt respektive eh, pohled na věci ze strany našich občanů. Eh, co se týče té eh, strategie spotřebitelské, tak musíme také nabízet alternativy, které jsou zdravé, musíme bojovat s epidemií obezity, o tom často hovoříme, to znamená, že musíme mít také dostatečné informace na výrobcích, ale nesouvisí to pouze s tím, co je přímo Eh, na eh, produktu. Musíme být velice stateční, musíme se pokusit zakázat nebo alespoň omezit eh, přítomnost látek, které jsou nebezpečné pro zdraví. To je zodpovědnost, kterou je potřeba brát mimořádně vážně. Kromě toho se domnívám, že systém REPEX by měl být transparentní a měl by být efektivní, tak aby spotřebitelé skutečně měli informace o rizicích, která sebou nesou některé chemické látky. Ta třetí otázka, kterou já považuji za důležitou a kterou také považuji za prioritu, je ochrana dětí před reklamou. Děti jsou eh, vystaveno, skupinou, která je mimořádně vystavena tomuto nebezpečí, i když vlastně děti nejsou v tom stejném smyslu spotřebiteli jako dospělí, ale i oni jsou ovlivněny reklamou, hlavně tedy eh, na potraviny a děti eh, si nedokážou spočítat tyto věci a proto je potřeba tuto otázku vzít v úvahu právě při této strategie. Jakým způsobem můžeme přistupovat k této otázce? Myslím, že je potřeba mít na paměti děti eh, vždy při eh, diskusích o této strategii. Je zcela jasné, že účelem této strategie je zdůraznit význam eh, vyšší informovanosti spotřebitelů, tak, aby si byli vědomi svých práv a aby se dokázali eh, bránit. Já se těším, že s kolegy budeme hovořit o tom, jak nejlepším způsobem můžeme dosáhnout právě tohoto cíle, této strategie. Ještě jednou bych chtěla zopakovat, že eh, s velkým potěšením se těším na spolupráci s kolegy ve všech těchto otázkách. Velice pečlivě si vyslechnu názory svých kolegů a jsem přesvědčena, že společnými silami potom budeme schopni vypracovat dobrou spotřebitelskou strategii, která pak nám všem umožní ovlivnit i strategii vypracovanou komisí tak, jak bude předložena na jaře roku 2012. Je toho ještě hodně, co bych bývala ráda řekla, ale toto je vlastně první výměna názorů. Vím, že máme velice málo času, takže dovolte, abych tímto skončila. A abych eh, tak měla dostatečnou příležitost vyslechnout si názory svých kolegů. Ještě jednou se velice těším na skvělou spolupráci. Jsem naprosto jistá, že tato spolupráce bude skvělá, protože máme všichni společný zájem o to, abychom ovlivnili tyto věci a také umožnili spotřebu tomto věci ovlivňovat. Děkuji. Děkuji, paní Svensonová. Teď máme eh, čas na eh, krátké příspěvky stínových zpravodajů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat paní Svensson za její zprávu. Dnes vlastně přeskoumání páté, přeskoumání eh, Evropské komise týkající se situace spotřebitelů eh, vlastně nás přivádí k uvažování a k hlubokému zamyšlení, jak eh, pokračovat se strategií ochrany spotřebitele v roce 2014 až 2020. A víme, že tady velice angažovaně hledíme na toto téma jako na, souvislosti s tématy, které přednesl pan komisař Barnier. A informace, které dostáváme o situaci spotřebitelů, jsou velice důležité. E, například ve zprávě naší kolegyně Kory de Campos už jsme měli vlastně tuto kolej situace občanů. A viděli jsme, že samozřejmě tady panuje určitý neklid, co se týče respektování práv spotřebitelů a jejich situace na jednotném trhu. EPP jako skupina, jejich zásadou je ochrana spotřebitele, evropská politika spotřebitele pro budoucí léta je lépe informovat spotřebitele a dát jim také jejich odpovědnost, čili oni mají eh, svá práva, ale je třeba je obnovit vlastně jejich důvěru v evropský jednotný trh. A proto máme tady tři priority. Za prvé informování spotřebitelů, informování i prá- prodejců o jejich právech i o jejich povinnostech a například co se týče elektronického obchodu, tady vzrůstá eh, potenciální význam odvětví elektroniku a tady je třeba, aby skutečně byli spotřebitelé lépe informováni. 85 spotřebitelů ve vnitrostátním měřítku je ochotno kupovat na internetu, ale jenom malý zlomek je ochoten kupovat si něco v přeshraničním rozměru zatímco vidíme, že tady vzrůstá požadavek v určitých státech a První zkušenost již realizovaných obchodů nám ukazuje, že tady je veliký potenciál, který může vzrůst. To znamená, důležité je lépe informovat spotřebitele o produktech, které si kupují a dát zároveň také určitou odpovědnost spotřebitelům, aby se informovali předtím, než učiní své první nákupy na internetu, ale také objasnit povinnosti prodejců. A čísla jsou de vypovídající, když samozřejmě nemáme ještě všechny detaily, co se týče ochrany spotřebitele, pouze 27% zná dobu trvání, během které může spotřebitel vrátit výrobek, který si koupil přes internet. Myslím si, že tady je nutná ještě osvětu i mezi obchodníky, aby si uvědomili, jaké mají povinnosti. Zejména u těch prodejců, kteří chtějí operovat v přeshraničním měřítku. Druhá priorita v oblasti informace spotřebitelů je skutečně posílit informovanost jejich informaci o odpovědnostech i právech víme, že jsme tady již měli odpovídající, vyjasňující úpravy. Celou řadu záležitostí už jsme vlastně vyjasňovali v době, kdy jsme harmonizovali naše právo a dotyčnou směrnici a je důležité, aby tato směrnice byla e, dostatečně dána na vědomí občanům v jednotlivých členských státech jakož i ehm, asociacím a jednotlivým združením na ochranu spotřebitele v jednotlivých státech. Aby tady panovalo silnější povědomí o evropské legislativě panující v oblasti ochrany spotřebitele, tak jak to bylo například v předpisu týkající se placení záloh na určité produkty a také v souvislosti s komunitárním právem, co se týče nových postupů a nových možností nákupu. Druhou strategickou prioritou, jistě o tom budeme ještě zítra podrobně hovořit, je usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů, ale o tom budu hovořit zítra podrobněji. A třetí prioritou je dohlížení nad trhem, bezpečn, eh, zajistit určitou bezpečnost a také důvěru spotřebitelů a prostě dává tady povzbuzující eh, impulzy týkající se eh, produktu, ale je třeba také posílit jednotlivé akce v rámci koordinování. Už jsme například hovořili o účinných systémech, které umožňují rozšiřovat dotyčné informace ve členských státech co se týče bezpečnosti produktu, tady víme, že je důležité pokračovat v tomto poli, například když si uvědomíme, jaké výrobky přicházejí z Číny. Tady víme, že musíme posílit naše aktivity. A už se blížím k závěru, pane předsedo. S malým slovíčkem ještě k elektronickému nákupu nebo k elektronickému obchodu. Eh, řekla už jsem, že tady je veliký potenciál, že už se velice rozvinul tento obchod. Je třeba, abychom posílili také celní aspekt této záležitosti tady je dbát také na ochranu zdraví spotřebitelů a na bezpečnost potravin. Já jsem hovořila o těch třech prioritách a teď mi dovolte ještě jedno slovíčko, které se týká řízení politiky ochrany spotřebitele na úrovni Evropské komise. Myslím si, že tady máme vlastně přinejmenším tři komisaře, kteří jsou odpovědní za politiku ochrany spotřebitele kteří tedy sdílejí tuto nesmírně důležitou úlohu, vlastně zásadní úlohu jednotného vnitřního trhu. Já bych si přála, aby tady byla větší viditelnost ze strany komisy, co se týče dělby práce a lepší koordinace mezi těmito třemi komisaři. Možná, že by komise mohla akceptovat tuto naše připomínku samozřejmě do budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za velice komplexní pohled. Pan Dalí, myslím, říkal, že e, za toto zodpovědný, ale o tom to budou jistě hovořit kolegové z komise. Paní Kepardová je další, poté pan Rošfor a poté bude ještě čas, tak ještě několik slov i pro mne. E, já se pokusím být stručná. Chtěla bych omluvit kolegu eh, Mito Repo, on tu nemohl být eh, přítomen, dal mi několik svých prvních poznámek k tomuto tématu. Jak řekl on sám, nejsou to plnohodnotné věci, je to takový první vstup do diskuse, která se jistě Eh, a která je tak zásadní pro naše občany. Eh, paní Svensnové děkujeme za velice dobré schrnutí. Jak již ona říkala, je ústředním bodem eh, tohoto tématu právo našich občanů a to je alfou a omegou všeho, co v této oblasti děláme. To znamená, že i ve všech návrzích, které jsou relevantní pro spotřebitele, musí být vycházeno z práv spotřebitelů a to musí být právě priorita číslo jedna. E, samozřejmě téma internetu je stále častěji zmiňováno na všech frontách. E, internet má stále více uživatelů, ale je stále dost lidí, kteří internet nepoužívají nebo nemohou používat. Proto musíme myslet i na tyto lidi e, aby i oni měli dostatečný přiměřený přístup ke službám a nesmíme hovořit v eh, eh, spotřebitelské politice pouze o internetu. I ty ostatní oblasti musíme držet v patrnosti. To je velice důležité informace pro spotřebitele i pro podnikatele jsou velice důležité. Komunikace je velice důležité téma, které musí být v popředí naší aktivity. Eh, Komunikace musí být přiměřena jednotlivým eh, cílovým skupinám, mladým lidem, starým lidem, lidem s postižením a tak dále a tak dále, což znamená, že musíme mít celou řadu možností a způsobů komunikace, tak abychom zohlednili situaci jednotlivých spotřebitelských skupin. I toto musí být v popředí našich snah. Nesmíme mít pouze jednu metodu, musíme mít celou řadu nástrojů, které budou přiměřeně používány. Za další, oblast výzkumu i v eh, rámcovém programu pro výzkum, když si ho přečtete, se na spotřebitele poněkud zapomíná. Tam bychom eh, se měli zaměřit na to, jak můžeme výzkum více zaměřit na potřeby spotřebitelů, jak bychom výzkum mohli pro spotřebitele použít, v této oblasti již něco probíhá, například pokud jde o přístup k informacích, pokud jde o metody používané v této oblasti, ale také například téma, které je velice důležité, o čemž mluvil kolega Kripe, aplikace legislativy v této oblasti, které, která je také velice důležitá. Dále, o čem se kolega chtěl rovněž zmínit, je Eh, situace, eh, kdy v různých eh, členských státech je mnoho různých zodpovědných institucí v oblasti spotřebitelského práva. Zkrátka nemáme dostatek soudržnosti v rámci této politiky, tak, aby se spotřebitelé, naši občané, mohli snáze dostat k informacím o svých pravomocích a povinnostech, tedy lepší přístupnost spotřebitelského práva. Za další, globální trh versus lokální trh. E, existují určité nerovnosti občanů, pokud jde o možnosti e, spotřebitelů. Někdo je bohatší, někdo je chudší. E, tyto, tyto rozdíly jsou stále výraznější i v oblasti služeb Například pokud jde o takzvaný outsourcing služeb a to všechno, co s ním souvisí. Technické inovace, technické a mediální inovace, které mohou otevřít služby i znevýhodněným občanům, to je důležité. Téma elektronického obchodu je stále důležitější v souvislosti například se staršími občany Evropské unie. Nutné je samozřejmě vytvořit eh, náležité podmínky pro Eh, eh, politiku, energetiky a životního prostředí, která, které s, tím, s touto oblastí velice úzce souvisí. To je tedy pouze těch pár okrajových poznámek, které mi pan kolega předal. Bude k tomu jistě mít mnohem více komentářů, až bude prostor pro diskusi. Já se na diskusi také těším a jednoznačně podporuji to, co mi zde kolega sepsal. Děkuji, pan Rochefort. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, byla nám tady představeno toto téma, které má zásadní význam a sice eh, zamýšlet se nad strategií ochrany spotřebitele v víceletém rámci pro Evropskou unii znamená taky nejprve bilancovat. A je třeba podívat se na bilanci, abychom mohli plánovat do budoucna. A já bych chtěl poděkovat komisi za ty nesmírně důležité dokumenty, které nám dodala, eh, protože jsme dostali mnoho důležitých informací v posledních týdnech. A dovolte mě obecnou poznámku. Tady jsme skutečně v nesmírně komplexním, složitém tématu, které je stále důležitější. E, protože samozřejmě je zapotřebí stále více informací na legitimní ochranu spotřebitele, ale čelíme trhu, který prochází inovací jak z technického, tak z marketingového hlediska a dodává stále složitější produkty. A když tady vidíme ty dvě složitosti, tak to nám ukazuje složitost celého toho projektu. To znamená, že musíme dělat něco, aby spotřebitel se v tom nestratil, protože spotřebitel není schopný rozumět úplně všemu. A já bych chtěl, abychom tady velice dobře pochopili, že nestačí říci, že, že prostě je dostatečné informovat spotřebitele. To nestačí. Čím víc informací budeme dávat spotřebiteli, tím víc ho vystavíme eh, té, té eh, svízeli, jak prostě se v tom vyznat. Vždyť by, jakou by měl mít úroveň, aby vlastně mohl být spotřebitelem informovaným. A to, co řekla moje, kolega, moje kolegyně, třeba to ještě vlastně zopakovat. Podívejme se na stárnutí našeho obyvatelstva a protože tady máme stále starší občany, je třeba jim také nějakým způsobem pomoci. Je třeba, abychom tady museli mít určité osy, je třeba, abychom rozvíjeli odpovídající strategie. Dovolím si vám dát příklad. Já zrovna nejsem pro realizaci toho 20, 28. režimu, který tady navrhuje komise eh, v legislativních úvah. Promiňte, omlouvá se pan řečník. Ne, ne Evropská komise. Já jsem teď měl na mysli příští zasedání našeho výboru pro právní záležitosti. Eh, tady by měl něco udělat, protože ten 28. režim to bude znamenat ještě daleko složitější záležitosti a je třeba pochopit logiku té strategie. A proto já vím, jak nesmírně důležité je zamýšlet se, jak je strašně důležité dosáhnout maximální harmonizace v ochraně spotřebitele, ale je třeba skutečně, abychom to zvážili až do hlubokého dna, abychom mohli dosáhnout určitého pokroku. Proto si myslím, že bychom měli skutečně učinit vše proto, aby mohl, abychom vybavili spotřebitele tak, aby mohl učinit svou volbu. To znamená, je potřeba, aby měl vzdělání či instrukce, jak toho dosáhnout, aby byl schopen učinit volbu. Je třeba, abychom mu pomohli a zítra ráno jistě o, to budem, o tom budeme hovořit. Budeme hovořit o kolektivních záležitostech, nesmíme zapomínat na asociace či združení na ochranu spotřebitele, je třeba, aby oni nám pomáhali a je třeba, abychom skutečně všichni zvažovali, jak toto zlepšit, protože je třeba mít také prostředky, abychom to všechno mohli uskutečnit. To je třeba si také položit takovou otázku, zda to budeme moci všechno zaplatit. A teď bych možná to ukončil tím. Vidíme například v tom dokumentu, který byl tak jasný, který nám předložila komise, že Evropská unie se skládá ze členských států, v nichž panuje naprostá nejednotnost týkající se ochrany spotřebitele. Máme tady veliké rozdíly a proto prioritou pro příští léta by mělo říci, všechny státy člen Evropské unie mají právo na stejnou úroveň informovanosti a ochrany spotřebitele a tady se skutečně jedná o velmi intenzivní účinní, eh, pardon, úsilí, které musou vyvíjet také jednotlivé členské státy, aby i spotřebitel, který žije v zemi, která neměla práva ochrany spotřebitele v minulosti, měl stejná práva jako v těch rozvinutých zemích. A proto nebude stačit zhotovit jenom katalog, protože vlastně tady často opakujeme všechno to, co je třeba dělat pro to, abychom hájili a lépe hájili ochranu spotřebitele, ale je třeba také vypracovat opravdovou strategii. Děkuji. Good. Well, since I've allowed the meeting to run late, I have, will have to eh, bohužel budu muset asi obětovat svůj příspěvek, protože už teď jsme trošičku přetáhli, ale myslím si, že to, co tady zaznělo, jsou správné připomínky. Já bych velice rád nás všechny pozvudil v tom smyslu, abychom se zamysleli nad tou přidanou hodnotou, která, kterou by mohla vygenerovat tato zpráva, za kterou je náš výbor zodpovědný. Myslím si, že je potřeba, abychom se všichni eh, vlastně představili, že jsme spotřebitele, abychom eh, si uvědomili, že musíme být zodpovědní i za věci, které se nás přímo netýkají, ale myslím si, že ten integrovaný přístup eh, k tomu, abychom skutečně splnili očekávání eh, našich potřebitelů a zajistili to, na co mají nárok, jsou věci naprosto zásadní. Eh, je potřeba se zamyslet nad těmi eh, eh, novými aspekty, ať je to například ten nový režim nebo ty, nebo nad otázkami, nebo nad tím, co již bylo dosaženo v této souvislosti. Myslím si, že teď je potřeba si to srovnat také s tou původní strategií komise. Musíme také provést revizi těch stávajících směrnic. Eh, musíme také se zamyslet takovým otázkám, jako, jako například vyhodnocování eh, eh, úvěru a tak dále. To jsou všechno věci, které jsou důležité, ale komise bohužel nemá zájem na tom, aby tato ochrana byla na bázi 20 různých dokumentů. Komise má zájem na tom, aby se věci řešily, alespoň tam, kde věci nefungují tak, jak by měly. Myslím si, že eh, panu komisaři Dalimu je eh, potřeba eh, říci, že od nás se žádá, abychom si udělali určitý úsudek a přitom nemáme k tomu strategický obsah. Jsem velice rád, že většina poslanců se zabývá to otázkou toho scoreboardu neboli těch tabulek, kterou využíváme. Jsem také velice rád, že paní Gebhardová hovořila o tom, čemu říkáme horizont 2020, to je ten nový výzkumný program, s tím také souhlasím. A další věc, kterou bych rád ještě dodal, a souvislost s tou prací, kterou jsme udělali, je věc, která souvisí eh, s těmi obchodními řetězci, protože eh, kde vlastně je ten primární kontakt pro většinu spotřebitele. Právě v obchodě a velice často právě e, obchodník má povinnost se postarat o to, aby e, se dostalo spotřeby toho, na co má právo, i když třeba není přímo výrobcem takového výrobku. Proto si myslím, že e, bychom Ehm, e, měli se věnovat této práci, měli bychom se také, si také uvědomit, že existuje určitý kontaktní bod, kde všechny tyto věci se promítají. Tolik můj krátký, tolik můj krátký příspěvek. Teď jsme dostali od tlumočníku pět dalších minut, takže já nevím, e, i když tady máme dva ředitele skutečně klíčových jednotek, Ehm, já nevím, myslíte si, e, že byste nám mohli v této krátké době e, říci, co si o tom myslíte? Mohli byste nám říci, jaké jsou vaše názory? Kdo by chtěl rád si vzít slovo první? Paní Mahiu, děkuji, děkuji, pane předsedo. Velice rychle. Myslím si, že celá řada kolegů eh, odkazovala na Lisabonskou smlouvu. Hovořili jste o tom, že eh, musíme zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, že spotřebitelská politika se musí promítnout do všech eh, politik komise. A myslím si, že to je také za zrodem této nové strategie pro spotřebitele. Chceme vytvořit vizi, která by integrovala v jednom dokumentu Eh, a která by eh, také v rámci mandátu komise eh, stanovila všechno, co komise chce udělat na podporu bezpečnosti a také postavení spotřebitel na evropském trhu. Ty problémy, o kterých jste hovořili, jsou problémy, které my jsme také popsali, to znamená digitalizace, veliká složitost některých procesů, Ehm, digitalizace, stárnoucí obyvatelstvo, což je pro nás příležitost, ale pochopitelně to také nese sebou obrovské úkoly. Dále udržitelnost. Musíme spolupracovat se svými kolegy z DG životní prostředí. Musíme také nějakým způsobem se postarat o snížení ehm, energetické náročnosti, a to i v domácnostech. Je potřeba snížit eh, například eh, množství potravin, které přijde na zvar. Musíme se postarat o nezávadnost potravin. Jakákoliv organizace, jakákoliv vláda musí být schopna zajistit bezpečnost pro své občany. Eh, budeme také revidovat směrnici o eh, všeobecných výrobcích, zlepšíme RAPEX, těšíme se také na spolupráci se zástupci třetích zemí, ale jak řekl pan Rošfu, eh, spotřebitel musí mít pocit, že je skutečně aktivním, sebevědomým, důvěrohodným operátorem, abych to tak řekla, eh, vnitřního trhu. požadavky spotřebitelů by měly být vyjádřeny tak stejně nahlas jako požadavky společností. Jakým způsobem můžeme eh, eh, se postarat o to, aby spotřebitelé dostávali skutečně jenom ty informace, které potřebují? Dále potřebujeme se zaměřit na roli prostředníků Eh, sem patří pochopitelně i obchodníci, obchodní řetězce, tyto lidé musí vědět, jaké jsou jejich povinnosti ve vztahu k spotřebitelům a eh, je třeba říci, že velice často tito lidé jsou ochotni předávat relevantní informace spotřebitelům. Na závěr bych chtěla říci, Eh, že eh, práva existují i na papíře, ale eh, je potřeba se pozorat o to, abychom měli možný systém opravných prostředků, který by zajistil, že všechna tato práva jsou skutečně prosazována. Čili my předložíme komisaři, dali mu předlohu týkající se alternativních řešení sporů a velice podrobně se budeme také zabývat všemi těmi otázkami souvisejícími s ochranou spotřebitelů, vytvořením vytvořením určitého rámce, který bude zajišťovat prosazování těchto věcí přeshraničně. Děkuji. Teď mám daleko méně času, protože mi zbývá méně než jedna minuta. Chtěla bych pouze říci, že jsem velice ráda, že jsem se mohla vrátit eh, eh, do vašeho výboru. Chtěla bych zdůraznit, že eh, spolupracujeme eh, jak komisařka Redinková, tak komisař Dali. V současné době se věnují této agendě eh, pro spotřebitele. Jak víte, ten plán je vydat tuto zprávu v únoru 2012. Velice si ceníme všeho toho, co zde zaznělo v této místnosti. Doufám, že budeme mít další možnost spolupracovat. Za sebe bych chtěla říci, že existuje celá řada věcí, které již byly udělány. Um, Myslím si, že je ale potřeba, abychom se postarali o to, aby eh, věci se skutečně změnily, aby ta nová spotřební, eh, spotřebitelská agenda byla eh, nová a je potřeba vytvořit určitou rovnováhu. Ve všech těchto věcech máme toho hodně před sebou v těch následujících letech v rámci tohoto výboru, také v rámci komise e, budeme muset znovu e, posoudit některé legislativní iniciativy, ale nakonec to bude znamenat, že budeme vždy mít na paměti jednu věc a sice to, že spotřebitelé musí využívat všech těchto politik svému prospěchu, budeme muset mít systém, který bude fungovat od začátku až do konce. Jinými slovy, eh, práva spotřebitelů budou muset být zefektivněna. Velice se těším na vaše další kroky a také na informace, eh, které od vás dostane komise. Děkuji. Děkuji, děkuji vám oběma za to, že jste mezi nás přišli, bylo to dva velice laskavé. Já se obávám, paní Svensonová, že již nemáme čas, takže možná, že pouze harmonogram ještě si určíme, protože vy budete mít mnoho příležitostí ještě se k těmto věcem vrátit v budoucnosti. 19. Eh, září budeme zvažovat váš návrh zprávy, potom 22. Eh, září eh, budeme mít eh, lhutu pro poznací názor. 17. října budeme o tom hlasovat. Chtěli bychom, chtěl bych ještě poděkovat tlumočníkům za to, že nám umožnili dokončit tuto diskusi. Zítra se sejdeme opět v 9 hodin, takže teď dovolte.